souhlas a odmítnutí podněvacích návrhů. Děkuji vám srdečně. Děkuji, paní Jegle. A debata je tím ukončena. A hlasování se uskuteční eh, na konci této debaty. Další bod programu je prohlášení komise o probíhajících jednáních o obchodní dohodě proti padělání akta v angličtině. Program, tak jak byl schválen, neumožňuje postup ke HDI v rámci nadcházející debatě. Ale pokud budou námitky, tak bych vám navrhoval toto. Jestliže řečníci na seznamu budou dodržovat časový limit a zbyde nám pak prostor na závěr, pak skutečně zahájíme krátký, krátký postup pro HDI. Děkuji. Takže nyní dávám slovo komisi na pět minut a sice panu komisaři. Děkuji, pane předsedo, pan komisař de Gucht. Vážení členové, vážení poslanci, děkuji, eh, že jste mi opět dali příležitost promluvit eh, na tomto fóru o jednáních akta. Dovolte, abych se vrátil ke kontextu. Jedná se o umluvu, která je důležitá pro zachování konkurenceschopnosti a pracovní místa v EU. Chceme-li mít konkurenceschopnou ekonomiky, ekonomiku, musíme se samozřejmě umět spolehnout na inovativnost, modernizaci a tak dále potřebujeme nástroje, které zajistí, že naše pracovní místa budou chráněna na exportních trzích. A tady mm, e, jde o něco, co leží na srdcích občanům. Je to také otázka ochrany spotřebitelů a e, zdraví. A to skutečně přesahuje rámec stávajících dohod TRIPS eh, VTO. Je to konečný cíl a všichni jsme v tom zajedno. Eh, v březnu eh, jsem nastínil klíčové principy účasti komise v rámci těchto jednání a já jsem přislíbil, že zvýším transparentnost těchto jednání vůči parlamentu. Jak vidíte na návrhu textu, který vzešel z jednání od března, ten text jsme vám dali k dispozici, komise dodržela své slovo a, sousle, a soustavně dodržovala principy. Dovolte, abych je zopakovala. Za prvé, cílem akty je eh, řešit eh, rozsáhlá porušování práv duševního vlastnictví a eh, nejde o kontrolování cestujících, pokud je o obsahy jejich laptopu nebo počítačů a nepovede to k omezování občanských zpráv nebo k šikaně. V případě, že někteří o tom pochybujete, tak budu Eh, rád, nebo rád si vás vyslechnu. Za druhé, akta se týká pouze prosazování stávajících práv duševního vlastnictví. Neobsahuje ustanovení upravující um, tato eh, pravidla dále. Jde teda o eh, prosazování práv na soudech, eh, na hranicích nebo přes internet. Například akta zajišťuje, aby evropští návrháři, designéři a tak dále měli jistotu, že jejich Eh, duševní vlastnictví bude zachováno i nad rámec evropských hranic. Dále akta musí být v souladu s evropským AKI, zejména pokud jde o harmonizaci IPR, eh, směrnici o e-commerce a v neposlední řadě použitelné eh, evropské legislativě o ochraně osobních dat. Akta nezmění žádnou evropskou legislativu zadními dvířky. Takže v čem spočívá přidaná hodnota? Odpověď je, že tato legislativa je jednou z nejúčinnějších účinnějších a když ji přijmou i ostatní země, tak to pomůže našim inovátorům. Za čtvrté zajistíme, aby akta nebrzdila přístup ke generickým léčivům. Je to jasně psáno v návrhu textu, že akta eh, nebude základem pro interferenci nebo zásah do generických léčiv a bude v souladu s deklarací TRIPS o veřejném zdraví z roku 2001, zatímco povinnosti eh, na eh, hraničních přechodech se nebudou týkat případ patentů. Pokud jde o transparentnost, dodrželi jsme slovo, pokud jde o debriefing Evropského parlamentu, to znamená, že budeme mít po každém zasedání diskusní fóra a v souladu s našimi závazky v rámci rámcové dohody samozřejmě jsme dali Evropskému parlamentu k dispozici i návrh textu dohody. Také bych chtěl stručně pohovořit o výsledcích desátého kola jednání akty ve Washingtonu mezi 16. a 20. srpnem pokud jde o kapitolu eh, eh, daní a eh, sankcí, O tom se jednalo a také se jednalo o horizontálních a vertikálních kapitolách Um, o praktikách eh, provádění v praxi a podobně. Ale bohužel eh, během posledních dvou kol mm, bylo jasně stan, řečeno, že konsenzus mezi stranami eh, bude dosažen pouze na základě nejnižšího možného společného jmenovatele to bude na úkor eh, ambicí a účinnosti dohod. Pokud je o digitální prostředí, internet, což je jedním z nejchoulostivějších, ale také inovat, nejinovativnějších kapitol akta. Tady jsme učinili bohužel krok zpět. Na posledním kole strany se nedokázali dohodnout eh, eh, na eh, výjimkách, pokud jde o ručení provozovatelů nebo poskytovatelů. Několik stran byly proti kontrolám na vývozech a tran, při transbit, tranzitu další oblasti, kde diskuse jsou zklamáním pro Evropskou unii, se týkají toho, která práva duševního vlastnictví budou pokryta dohodou. Eh, zemědělec, který produkuje geografické eh, výrobky a tak dále, se může tež stát obětí padělání. Problém je, že eh, řada našich partnerů trvá na tom, že pouze copyright a obchodní známky si zaslouží, aby byly pokryty aktou. My jsme ale proti tomu. Další kolo se uskuteční v Tokiu koncem měsíce od 21. září do října a Eh, zdá se, že se blížíme ke konci, k závěru a strany se budou samozřejmě v Tokiu snažit vyřešit eh, zbývající otázky. Já jsem nadále pro systematické řešení eh, úprav práv duševního vlastnictví. A z tohoto důvodu budu nadále usilovat o úspěšnost jednání. Nicméně, jestliže ke konci procesu bude mít EU smlouvu bez dostatku konkrétní přidané hodnoty, hodnoty, anebo s dohodou, která se bude snažit kategorizovat práva duševního vlastnictví do první a druhé kategorie, tak zvážíme naši účast na smlouvě. Děkuji vám. Děkuji. Nyní máme řečníky za politické skupiny. Pan Kasper jako první. Vážené kolegyně, vážení kolegové, 178 milionů eh, různých eh, artiklů bylo zabaveno v USA a byly také padělané. Celá řada je zde z Číny a z Indie. Paděláním vzniká evropské ekonomice velké ztráty, ale také kupující jsou poškozeni. Tady myslím například na léky. Je opravdu hororem představit si, jestliže dá dáme dítěti lék proti horečce a tento nepůsobí. Tyto e, problémy proto musíme řešit. Pro EU je padělatelství produktů zásadním tématem. My musíme chránit náš průmysl a také naše spotřebitele před dopady padělatelstvím a musíme také chránit ztráty našich e, podniků. A proto se domnívám, že akta jsou, správným, eh, jsou krokem správným směrem. Eh, a ten, tato dohoda není všelékem, ale pořád je to první mezinárodní dohoda, kde některé země začínají eh, bojovat proti padělatelství a já bych si přál, aby se k nám připojilo, da, připojili další státy. My vítáme dobrou spolupráci mezi komisí a parlamentem od našího usnesení na jaře a je nám líto, že tato, toto usnesení muselo vzniknout. Ale díky dobrým zprávám z komise jsme také udělali pokrok v jednání a k tomu blahopřeji vyjednávačům, protože kritici akta nyní nenacházejí další negativní body v dohodě. E, otázka generik také již je ze stolu, to se neřeší, také prohledávání počítačů, toho jsme se zbavili a vypadá to, že AKI se dodržuje, to znamená, že jsme na dobré cestě. Vyvazuji, vyzývám komisi, aby byla nadále silná a zastupovala EU. E Já také podporuji to, aby porušování patentů eh, a také porušování například eh, porušování geografických značení bylo chráněno. Musí to být chráněno stejně jako Kellogg's či Coca-Cola. Proto vyzývám USA, aby vzdali svou blokádu proti zveřejnění textů. Také se přece ukázalo, že transparence je velice dobrá. Vyzývám komisi, aby se dále zasazovala eh, o zveřejňování textilu před zveřejněním dohody. Přeji komisi velký úspěch v Japonsku a také čekám na aktuální zprávy po jednání po ukončení jednání naše frakce prověří a prozkoumá výsledky a potom také si stanoví svou cestu, jak postupovat při ratifikaci. Děkuji. Děkuji jménem eh, socialistů a demokratů pan Arif, tři minuty. Pane předsedo, pane komisaři, drazí kolegové, pane komisaři, eh, vy jste zde mm, vyjádřil určité ujištění ale já i nadále si myslím, že znepokojení, které je vlastní velké části členů parlamentu, toto znepokojení nebylo odstraněno. V březnu jsem požadoval rezoluci, která byla většinou odhlasována a tam jsme požadovali zveřejnění tohoto textu. My jsme požadovali dodržování komunitárního aky, vy jste o tom hovořil, dále zásobování generickými léky, také dodržování základních práv. Také jsme hovořili o geografických indikátorech. To byly naše priority a já se pokusím je opět zopakovat. Abyste pozici v tomto smyslu obhajoval také v Japonsku a vycházel právě z těchto zásad parlamentu. Včera jsme hovořili o stavu Unie. Mnoho řečníků hovořilo o tom, že my, členové parlamentu, máme vyjadřovat názory občanů a komise mm, se musí vyhnout sterilní konfrontaci s parlamentem. Pane komisaři, žádal bych, abyste vycházel z toho, že zde máte členy parlamentu, kteří jsou především par- partnery a nikoli oponenty. My si přejeme, aby toto partnerství zde fungovalo aby služby komise nepracovaly v jakémsi kruhu utajení. Víte, že jsme dostali poslední verzi akta, ale vlastně nemůžeme rozšířit tento text. A přitom naší úlohou je právě vysvětlovat. To je druhá žádost, kterou bych chtěl vyjádřit. Chceme, aby transparentnost byla součástí vaší úvahy, aby se zrušilo utajování. Další otázka, která je velice důležitá, je otázka, která souvisí s mým znepokojením. Jednak přístup k lékům, o tom se již hovořilo. Ochrana je prioritou. Musíte udělat vše proto, aby tato dohoda nebrzdila volný oběh léků. A pak je tady otázka patentů, které by měly být začleněny do této dohody. Pod zástěrkou legitimního boje proti padělání nebylo by dobré, aby akta porušovala práva v souvislosti s TRIPS z hlediska patentů, a to v souvislosti zvláště s generiky. Další otázka se týká nutnosti zajistit vyváženost mezi právy uživatelů a držiteli práv a tady je vhodné se podívat na formulace v TRIPS. Hovořil jste o uživatelích internetu. Mám velkou důvěru. Doufám, že akta neoslabí pozici EU, která zazněla ve směrnici e-commerce. Pane komisaři, další body by jistě měly být ještě uvedeny dnes dopoledne. Ale já bych chtěl, aby tato rozprava nám umožnila rozšířit více informací o akta našim občanům. Pro mě ochrana základních práv občanů je prioritní. Proto očekávám, že budete během jednání obhajovat stanoviska členů parlamentu a žádám vás, abyste dodržel váš závazek zveřejnit tento text, to znamená buď po jednání v Japonsku nebo později. Veřejná diskuze by měla proběhnout také v rámci tohoto parlamentu. Žádám také rezoluci. Byl bych rád, kdybyste zohlednil naše stanovisko před podpisem akta, i kdyby bylo nutné se znovu vrátit k jednacímu stolu. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Rinaldi za liberály 1,5 minuty. Děkuji, vážení uh, uh, kolegové. Komisaři, tak jak bylo uvedeno ze strany eh, účastníků. Tato komedie u konce, jsme téměř na závěru tohoto jednání, ale ještě možná nenastal okamžik pro potlesk. Sice nám pan de Kucht prezentoval určité eh, záruky, bylo řečeno, že 64% padělaných eh, výrobků pochází z Číny a to není zahrnuto v tomto textu. Je nutné se podívat na to, zdá, jak řekl pan komisář, bude vhodné, abychom podepsali tento dokument. Je tady celá řada některých výrazných znepokojení. O internetu bylo již řečeno mnohé. Komise se snaží, ale my jsme bdělí. A co se týče přístupu k lékům, opakuji to, co bylo již uvedeno ostatními řečníky. Je zde někdy velmi obtížné rozlišovat padělané léky v případě generik. Samozřejmě, že musíme zajistit přístup k lékům za přístupné ceny, zvláště v rozvojových zemích. Moje otázka je následující. Pokud eh, bude prohlášení ATPIKu zahrnuto eh, do preambule tohoto textu akta, jaké to bude mít dopady. A co se týče geografických faktorů, tady máme určitý paradox. Na jedné straně máme chráněné značky, eh, které souvisí se zajištěním značky určeného původu. A na druhé straně máme padělky. A tady opět ATPIK navrhuje eh, jaksi stabilnější řešení, takže doufáme, že budete dostatečně bdělí. Děkuji a nyní má slovo pan Albrecht za zelené minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Předně mám radost z toho, že písemné prohlášení číslo 12 k umluvě akta včera získala potřebnou většinu hlasů v parlamentu, což ukazuje, že Evropský parlament nadále stojí za eh, jasnými prohlášeními eh, svého usnesení z března. A ještě navíc toto doplňuje důležitý bod, totiž, že nechceme outsourcing eh, provádění práv duševního vlastnictví. Právní stát a demokracie žádají, aby zásahy i v internetu byly prováděny legitimními zástupci státu a že Přitom vysoké standardy naší ústavy, umluvy o lidských právech a Lisabonské smlouvy budou zachovány. Dohoda či úmluva jako aktuální návrh akta eh, privátní kartely eh, mm, vlastníků práv eh, nabádá upravovat svět podle svých chutí. To se nesmí stát místo eh, toho, aby byly škrtnuty, eh, škrtnutá opatření kritizovaná parlamentem, se stalo, že v návrhu se tato ustanovení stávají ještě nejasnější. Ale naštěstí Eh, dlouhotrvající proces Evropského parlamentu či protest Evropského parlamentu eh, konečně zabírá. Znamená to ale, že ještě leco se musí udát, aby se nám to podařilo a to je nám od včerejška nejpozději jasné. Děkuji vám. Děkuji a jménem eh, konzervativců a reformistů pan Kamal. Uh, děkuji. Eh, děkuji. Dovolte, abych eh, uvedl tři věci a mm, uvítal je. Za prvé, že nevzniknou nová práva duchovního a duševního vlastnictví, za druhé, že nedojde k porušování zadními dvířky a že bude zvýšena transparentnost vůči ostatním ehm, vyjednávacím partnerům. Také musíme pochopit rozdíl mezi digitálním světem a světem skutečným stručným. Eh, jak jeden eh, novinář řekl, eh, ve světě je stále všechno eh, levnější, zejména digitální služby za chvíli budou bezplatné. A proto eh, digita, provozovatelé digitálních služeb budou vyhledávat nové a nové možnosti vydělávat si. Ale něco jiného platí pro svět atomů, tam, kde se vyrábějí eh, konkrétní výrobky. My musíme zajistit, aby možná Evropská unie nebyla konkurenceschopná v v praco- v mzdových nákladech musí být konkurenceschopná, pokud jde o design. Nutno investovat miliony nebo miliardy do nových produktů, do designu a nesmíme dopustit, aby byly podkopávány e, padělky jinde na světě. E, e, jsme vůdci, pokud jde o automobily, pokud jde o chytré telefony a musíme být opatrní, aby ty miliardy, které jsou investovány do vývoje těchto výrobků, nebyly promarnění promarněny. Takže eh, samozřejmě vítám, vítám prohlášení komise, ale musíme pochopit rozdíl mezi virtuálním světem a světem a tomu. Děkuji. Děkuji a nyní za GUE pan Scholz. Pane předsedo, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, pane komisaři, ochrana patentů je důležitou věcí, především pro malé a střední podniky. Já však znovu kladu otázku, zdali padělatelství produktů může být omezeno, jestliže malá, eh, malý klub zemí se dohodne, jestliže však tyto země jsou také známy padělatelstvím a vlastně se tady jedná o nový rámec a Pane komisaři, to, co jste dneska řekl, to také se ubírá tímto směrem. Já vím, že vyjednávači komise a rady toto dilema znají. Oni se snaží také dát do ruky podnikům možnosti žalob eh, padělatelů. A také eh, se tady hovoří o tom, že by se mělo zasahovat na hranici. Tady se říká, že například malé množství produktů by mohlo být vyloučeno z kontroly pro padělání. Vy se chcete zavázat k tomu, že v EU vytvoříte takovou právní situaci, aby importované programy nebo také produkty mohly být zlikvidovány a zabavovány. To znamená, aniž by byla vyslyšena druhá strana. Tady možná, že to je jednoduché, jestliže se bude jednat o pily, ale jak to chcete například dělat u programu? Budou takový e, obři jako Microsoft potom budou moci tímto způsobem zničit své konkurenty ne, nemá se sledovat pouze e, také stahování z internetu, ale také šíření různých technologií. Může se například také postihování dělání kopií. USA e, eh, sice opu, upustili od sledování poskytovatelů internetu, ale tady máme pořád ještě odstavec o pomoci. Poskytovatele internetu potom musí musí předat data eh, občanů, proti ním se vznáší jisté podezření. Již jsme zde u jednání o SWIFTu zjistili, že USA mají úplně jiné chápání právní situace. Jak to vypadá v jiných smluvních státech? Dohoda nesmí zasahovat do aký eh, Evropské unie je třeba také chránit malé a střední podniky a musí být také zabezpečena ochrana uživatelů internetu. Děkuji pan Speroni. Vážený pane předsedo, pane komisaři, chtěl bych poděkovat také radě za tuto rozpravu. I když eh, si myslím, že je obtížné hovořit o něčem, pokud nemáme ty nezbytné dokumenty. Protože na internetu zatím eh, v rámci eh, Evropské unie nic není. Komise se sice zavázala, že v budoucnosti bude dávat k dispozici tento dokument, nicméně zatím eh, musíme se omezit na obecné poznámky, ale v každém případě je užitečné hovořit o této otázce. Je to téma, které zapadá do celkového evropského projektu ochrany našich výrobků a tudíž ochrany našich podniků a pracujících. I když existuje určitý odpor, zvláště z hlediska regulace, která by se týkala značky která by se eh, týkala tzv. produktů IN. Měli bychom chránit také naše pracující, protože zde se jedná o nekalou soutěž. Jedná se o soutěž, která se opírá o vykořišťování pracujících. A je to mm, samozřejmě aspekt, který souvisí s paděláním. Je tady užitečné bojovat proti těmto formám eh, neakceptovatelné soutěže. Právě proto, abychom chránili ty, kteří v Evropě produkují a pracují a kteří vycházejí eh, ze své inteligence a vynalézavosti a v široké míře přispívají k rozvoji našeho kontinentu. Děkuji. Děkuji. A závěrem za nezařazené paní Vertman minuta a půl. Děkuji, dámy a pánové. Plurilat, plurilaterální umluva akta by měla být nahrazena novými zákony a tím pádem by měla zlepšit potírání padělání. Je bez diskusí, že další transparence je nutná. Opatření, která by ale rozmělnila eh, ustanovení nebo směrnici Evropské unie o ochraně dat, je neakceptovatelná. Komise byla parlamentem vyzvána, aby provedla posouzení dopadů umluvy, to se zatím nestalo. Ochrana duševního vlastnictví je nesporná věc pro mě. Stejně tak důležité je ochrana osobních dat a soukromí. A v tomto ohledu se vyjádřili Špite Justings. Cituji, Zatímco mezi intelektuální duševní vlastnictví je důležité pro společnost, nesmí stát nad osobními eh, právy ochrany, ochranou osobních dat a soukromí. Dovol, eh, nechte eh, nás pracovat dále a společně na této úmluvě a sice za respektování práv osob, duševního vlastnictví a ochrany osobních dat. To militeš, για το Catch the Eye, δεν πρόκειται να πάρω Osm řečníků do Catch the Eye. Já budu velice přísně sledovat čas. Paní Kastinge. Kolegyně, kolegové, efektivní provádění stávajících úprav na boj proti padělání a na posílení duševních práv vítáme. Bohužel veřejnost si je zde nejistá. My já stále dostávám e-maily od občanů, kteří se v této situaci nevyznají a obávají se vznikající situace a omezování svých práv. Je třeba zde říci, že budeme stále respektovat také AKI v, v rozsudku soudu z roku 2009 vyplývá, že také spotřebitelé mohou být viněni a žalováni. Může jim být také e, zastaven internet. Problém tedy není akta, ale úpravy v rámci EU, které omezují a mohou omezovat práva občanů.

Neustále se zväčšujúce množstvo falšovaných. Děkuji kolegové, neustále se zvětšující počet eh, pirátských výrobkov zvyšuje možnost ohrožení udržitelného rozvoje světové ekonomiky a způsobuje nejen finanční stráty původním výrobcům, ale také zásahy do práv duševního vlastnictví autorů a subjektů, které se podílejí na výrobě a produkci a představuje také hrozbu pro spotřebitele a ztrátu pracovních míst v Evropě. Myšlenka multilaterální dohody boje proti piráctví a padělání může být efektivním mechanismem, systém na boj eh, proti takovému počínání, ale připojuji se ke kolegům, kteří zdorazňují potřebu transparentnosti a zvýšení důvěryhodnosti tohoto jednání a dohod. Považuji také za nevyhnutelné, aby se dosáhla rovnováha mezi právy, mm, které máme ve smyslu ochrany a právy, které jsou zásadní pro společnost. Výkon práva jedních nebo jejich ochrana nesmí zasahovat eh, do práv a oprávněných zájmů ostatních. Děkuji mnohokrát, pane předsedu. Schlitter, jen lepto. Pan Schleiter, jedna minuta. Eh, vážený předsedo, eh, výjimky, které se týkají generických léků, eh, se mi příliš nelíbí. Jsou tady problémy, které musíme vyřešit z hlediska tzv. transitních zemí, zvláště co se týče hromadné výroby těchto léků. Bylo by dobré, aby zde existovala jakási povinnost hlediska používání těchto výjimek. A když už hovoříme o takzvaných technologických eh, přehradách nebo bariérách, tak si musíme uvědomit, že ti, kteří šíří technologické metody, které by měly překonat zablokování, tak eh, vůči těmto postupům musíme mít specifické přístupy. Musíme se podívat na ekonomické zájmy, které tady jsou ve hře. Pokud eh, tady nejsou ekonomické zájmy eh, z hlediska postupu vůči těmto technologickým eh, případům, jak se k tomu pak postavit? Dále se musíme vyhnout tomu, že by se porušovalo právo na soukromý život. Merci, Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já bych chtěla předložit novou informaci ohledně diskuze akta a také v souvislosti s podepsáním eh, deklarace 12. Chtěla bych vás informovat, že tato deklarace získala velkou většinu v rámci parlamentu a překonala ten minimální nezbytný počet signatářů. Jsem ráda, že tato deklarace vám bude předána ještě před posledním kolem vyjednávání akta. Myslím si, že tuto deklaraci můžete vnímat jako určitý mandát pro vyjednávání, který vám dává Evropský parlament. Připomínám vám, jaké jsou hlavní rysy této deklarace nejenom parlament požaduje, aby zde byla transparentnost a aby texty byly předávány parlamentu během průběhu vyjednávání do té doby, než bude text ratifikován parlamentem, ale také požadujeme, aby právo duševního vlastnictví nebylo harmonizováno v souvislosti s touto mezinárodní dohodou a aby svoboda občanů na soukromý život a na neutrální existence, aby toto právo bylo ponecháno a zaručeno. Děkuji, pane předsedo. Pan Bronz. Děkuji, pane předsedo. Musíme se ptát, do jaké míry akta ochraňují velké podniky a jak jsou chráněni obyčejní občané pokud se týče například také léku, tak zde občané mohou na tom prodělat. A také padělané produkty jsou vyráběny v společnostech ve zemích, které mají nízké náklady. A toto také se dále dovoluje. Také jsem byl rád, že jsem slyšel, že budou sledovány na velká porušování. A také na jedné straně se chci také zeptat, zdali například později nebude také zapracováno trestání stahování z internetu. Děkuji. A nyní má slovo paní Zedrzieska, jednu minutu. Děkuji. Naplňuje mě spokojeností tato debata, kterou vítám o aktě. Je to krok správným směrem, posiluje to pozici EP EPP, co by instituce zastupující evropské občany. Chtěla bych zdůraznit, že Evropský parlament má právo na informovanost a konzultace eh, ze strany Evropské komise o dojednávaných eh, dohodách, o obchod, o obchodních záležitostech a o dohodách o eh, právech duševního vlastnictví. Doufám, že tato dohoda bude naplněna obsahem a že se to stane dobrou praxí komise i v budoucnu. Chtěla bych obrátit obrátit vaši pozornost ke skutečnosti, že mm, e, důvěrný přístup e, nebo teda mm, mm, e, zásada mlčenlivosti komise o této dohodě vůči parlamentu vyvolává nepříznivé emoce. Tomu jsme se mohli vyhnout, kdyby nás byla komise od prvopočátku informovala o svých záměrech zevrubněji. Ve své písemné otázce na komisi jsem se dotkla vztahu mezi dohodou či umluvou akta a paní Lichtenberg. Řečnice byla přerušena. Paní Lichtenberg, jedna minuta. Pane komisaři, vy jste nás ujistil o tom, že dohoda akta nic v současné době nezmění, ale nedostali jsme možnost, abychom se vyjádřili a abychom také eh, předložili naši vlastní právní expertizu, zdali doprovodné škody škody mohou poškodit eh, občany v Evropě. Zdali nebudou větší, než jak, jak to podáváte. My se jednoduše musíme pouze spolehnout na vaše slovo. Jestliže tomu tak je, tak proč nejste transparentní? Já vím, že to byli vyjednávači z USA, kteří to chtěli, ale může Evropská komise se jednoduše vzdát? Já si myslím, že ne. Za druhé, otázka eh, geografického označování. Já bych chtěla jasně říci, že v Evropě to má vlastně ochranu obchodních známek a že to také se musí dostat k jednání. Děkuji. Děkuji. A nyní máme ještě dva další řečníky a tím skončíme. Napřed pan Enenhauser a pan Engström. Prosím, máte slovo. stručně tři body. Za prvé, blahopřeji iniciátorům písemného eh, prohlášení k aktě, což prošlo. Eh, za druhé, eh, transparence a tady mám otázku na pana komisaře. Pane komisaři, jak nám, evropským poslancům, vysvětlíte, že jsme odkázáni na americkou organizaci pro ochranu občanských práv, abychom vůbec získali ten text. Já ten text tady mám k dispozici, předám vám jej později a prosím, abyste mi přislíbil, že to je, nebo potvrdil, že to je originální verze toho textu. Za třetí, eh, ručení poskytovatelů či providerů. Otázka na vás. Mohou zadními dvířky za třetí, eh, ručení providerů. Můžete eh, vyloučit, že ručení providerů nebude zadními dvířky ještě jednou zavedeno? Děkuji. Děkuji a nakonec jedna minuta pan Engström. Quiet, please. Thank you. Eh, Děkuji. My všichni jsme zajedno, že padělání je špatná věc a boj proti tomu je dobré. Je to dobré pro občany, pro spotřebitele v Evropě a také pro evropské podniky, jak již bylo naznačeno. Je dobře, že chráníme obchodní známky a také aky, včetně geografického značení. Ehm, to je dobře, ale jak pan Kamal řekl, existuje rozdíl mezi e, světem e, virtuálním a světem činů. Existují e, určité legitimní legitimní starosti, které vyjadřují poskytovatele internetu a další podniky působící v tomto ohledu, mají starost, že tato dohoda může v podstatě poškodit vývoj, poškodit evropské podniky, poškodit způsob, jak využíváme těchto nových technologií. Takže naléhám na komisi, prosím, pokračujte dále v boji proti padělání, ale zapomeňte na tu kapitolu o internetu. To bude nejlepší řešení pro nás, pro všechny. Děkuji. Děkuji vám všem a nyní končím debatu jménem komise. Má ještě slovo pan de Gucht, pět minut. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych nejprve poděkovat všem poslancům za jejich příspěvky před závěrečným kolem v Tokiu. Doufám, že bude závěrečné a tyto informace jsou pro mě velice důležité. Chci tady hovořit o mlčenlivosti, o důvěrném charakteru těchto materiálů a také se chci, to a ještě chci zmínit technické otázky. Pokud se týče tedy Tady se jednalo o to, zdali TRIPS bude také v dohodě zmíněn. E, to také uznává principy z Doha a také principy z roku 2001, které byly schváleny v Doze. To znamená, že toto je explicitně zmíněno. Byly tady také otázky týkající se e, ochrany soukromí. A v současném textu se říká, že nic nebude požadovat sdělování interních informací, včetně tedy jsou tady zmíněna práva ochrany soukromí. A pak tady máme další návrh textu, o kterém se nyní diskutuje, kde se říká, že vzhledem k provádění v digitální oblasti pak každá strana bude také chránit eh, práva ochrany soukromí a duševních práv. Ještě pokud se týče léků, tak já vím, že tady jsou problémy s léky nejenom v důsledku akta, ale právě v současné době o tom diskutujeme s Indií. Víte, že oni zahájili předložili žádost k VTO a my o tom s nimi diskutujeme a doufám, že také dospějeme brzy k závěru těchto jednání. Pane komisaři, kolegové, e, žádá pan předseda. Tato rozprava se blíží ke konci. Prosím, nehlučte, buďte potichu. Prosím, pane komisaři, máte slovo tyto patenty nejsou pokryty kapitolou o celních poplatcích a o clech a tady se také hovoří o povinném licencování. Závěrem, pokud se týče dověrného charakteru, tak my nemáme problémy se zveřejněním tohoto textu, ale jsou to víc se eh, laterální jednání a proto také ostatní strany musí souhlasit s tím, co bude zveřejněno a nebude zveřejněno. Pokud se týče konkrétních otázek, zdali budete mít možnost eh, diskutovat o závěrečné dohodě a to také ještě není jasné, eh, jestli se k závěrečné dohodě dospěje, jestli budete mít možnost o ní diskutovat před podpisem, tak my jsme toto také při jednání zabezpečili a také v tiskovém prohlášení z Washingtonu to vidíte, tady se říká, strany eh, zveřejní text, než bude podepsán. Takže víc konkrétního už k tomu říci nemohu. Děkuji vám. Děkuji vám. Rozprava byla ukončena a nyní budeme, přikročíme k hlasování.